zahraniční a rozvoje politiky. A proto se toto téma často vyskytuje eh, v mnohých souvislostech. V tomto dialogu eh, máme obavy z toho, že Eritrea nadále porušuje lidská práva a nerespektuje je. Eh, například otázka osvobození zadržovaných eh, osob od roku 2001 eh, stále není dořešen. Evropská unie eh, své námitky také vznáší na mezinárodních fórech, zejména na Radě pro lidská práva OSN, kde apelujeme na Eritreu, aby spolupracovala se zvláštním zpravodajem a komisi OSN pro Eritreu a žádáme, aby byl poskytnut těmto eh, zástupcům přístup. Domníváme se, že toto je nejlepší způsob spolupráci s Eritreou a to z mnoha důvodů. Za prvé proto, že naše angažma vytváří možnost zdůrazňovat eh, nutnost a možnosti pokroku, zdůrazňovat potřebu dodržování mezinárodním standardů lidských práv. Izolace těmto hodnotám nepřeje. Za druhé, naše angažmá nám pomáhá a umožňuje, abychom nadále podporovali obyvatele a zlepšovali jejich životní podmínky. A samozřejmě naše angažma také posiluje mír a stabilitu jak v této zemi, tak v širším regionu. V poslední době jsme dosáhli drobných úspěchů. Například v prosinci loňského roku eh, vláda Eritreje oznámila, že vojenská služba již nebude neomezená v čase nejbrž eh, bude zkrácena na 18 měsíců eh, pro eh, nynější nové rekruty. Je to důležité, protože právě výhled na nekonečnou vojenskou službu vedl ke značné emigraci z Eritreje. Dále v Eritreji je problematické zasobování potravinami a naprostá bezperspektivnost dalšího rozvoje ekonomického i sociálního. Největším problémem z hlediska zahraničního je úprk eh, lidí, zejména těch mladých, kteří se často ze zoufalství vydávají na nebezpečnou cestu do Evropy a jsou snadnou kořistí převaděčů. Proto evropské projekty v rámci eh, dalšího, v rámci desátého eh, rozvojového programu ve výši 53,7 milionů eur se soustředuje zejména na zásobování potravinami. Eh, druhé odvětví je pokus o zajišťování státního, fungování státu. Přičemž naše projekty se uskutečňují projektově, tedy nikoli plošnou podporou například rozpočtu. Velice nám záleží na tom, aby naše pomoc šla přímo lidem, aby vedla k zaměstnanosti a bezpečnosti. Žádným způsobem nepodporujeme centrální vládu v Eritreji. Pokud se týče programů v rámci 11. rozvojového fondu. Eh, o tom se v současné době jedná. Tématem bude podpora sociálního a ekonomického rozvoje, včetně přístupu k obnovitelným zdrojům energie a také hmatatelné výsledky jako možnost eh, zajistit si živobytí. Dále chceme podporovat činnosti, které budou podporovat udržitelný ekonomický růst. Kromě Evropského rozvojového fondu EU má také tematické fondy na podporu a budování kapacit eh, oficiálních a neoficiálních organizací občanské společnosti v oblasti sociálních, ekonomických a kulturních práv. V tomto kontextu je naše viditelnost poměrně omezená, ovšem tyto nevládní organizace zajišťují pluralitu a podporují zapojení občanů také ve středně a dlouhodobém horizontu. Dovolte pár slov k migraci. Eritrea je jednou z hlavních zemí původu migrantů. Tím, že zde budeme zlepšovat pracovní podmínky, tím tedy naše rozvojová pomoc eh, bude zasahovat právě ty vlastní příčiny migrace. Eh, v této souvislosti zmiňuji chartumský proces, kdy se zabývá otázkami lidských práv, zejména eh, uprchlíků, a eh, souvisí to tady s deklarací podepsanou v Římě 28. listopadu loňského roku. Naše rozvojové úsilí je třeba vnímat také v regionálním kontextu. Eh, evropské úsilí napojuje Eritreu na eh, sousední země regionu. Nedávný eh, vývoj eh, v Jemenu může mít závažné dopady také na stabilitu regionu, zvláště na Eritreu, která je pouze na protějším břehu Rudého moře. Naše pomoc na umožňuje to, aby eh, obyvatelstvo bylo odolnější vůči radikalismu a takto přispíváme ke stabilitě a míru v regionu. Já si velice rád eh, vyslechnu vaše názory na naše angažmá v Eritreji. Děkuji, pane komisaři. A nyní za jednotlivé frakce. Jako první promluví pan kolega Štýr na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Pane jako komisaři, Eritrea je jednou ze zemí, které jsou eh, mezi těmi nejchudšími na světě podle eh, indexu eh, rozvoje je v podstatě na místě 177 je to země říce obydlená 6 milionů obyvatel a přitom je, představuje 30% všech eh, žádostí o politický azyl právě z Eritreji. A to je eh, z toho důvodu, že dochází k eh, porušování, zneužívání lidských práv. Tato situace trvá již příliš dlouho a mnozí říkají, že Eritrea je v podstatě severní Korea Afriky. Takže eh, eh, v tomto eh, programu Fondu pro rozvoj víme, že je vazba na rozvoj venkova a důraz na potraviny. To nikdo nespochybňuje, nikdo nespochybňuje, že je důležité vysílat pomoc obyvatelům Eritreji. Ovšem pomoc, která není ve službách diktatury. Je však potřeba, abychom měli skutečně eh, inkluzivní přístup, to znamená, aby lidská práva byla zapojena do 11. programu. Máme-li skutečně koordinovat bezpečnostní a zahraniční politiku, měli bychom tento aspekt zapojit do naší práce a nedělat si iluze. Rozvojová politika nemůže být nahrážkou obrané a bezpečnostní politiky, ale Eritrea se musí stát e, zemí dodržující lidská práva. Děkuji. Děkuji a nyní na dvě minuty pane, paní kolegyně Valenciano. Děkuji, pane předsedo. Ano, opravdu Eritrea je zapomenutou zemí v kontinentu, který je také zapomenutým. Zdá se, že se mu nikdy nevěnuje pozornost ani v našich zprávách, ani v našich debatách. Velice málo kdy hovoříme o Eritreji a udělali jsme pro ní jen velice málo. Uh, je to země s vysokou mírou represe, jednou z nejvyšších na světě, s diktátorem krvavým, s diktátorem, který již více než 20 let koncentruje veškerou státní moc a v podstatě uvězňuje všechny obyvatele. Ale když hovoříme o Eritreji, tak to není proto, že nás znepokojuje stav lidských práv Eritreji, ale protože jsme obdrželi uh, Eh, zprávu o tom, že mnozí občané Eritreje opouštějí zemi, že migrují a nebo hledají uprchlický azyl a proto hovoříme o Eritreji. Taková je pravda. Jedná se o malou populaci, nějakých 6 milionů obyvatel a nějakých 300 tisíc jen v loňském roce opustili zemi. A většina z nich, kteří odcházejí, to jsou děti, mladí, 15-16 letí lidé. Většina z nich žije v uprchlických táborech a jak jistě víte, existuje závažný problém s obchodování s lidskými bytostmi, s týráním na Sinajském poloostrově. Komise oznámila nějak eh, strojnásobení toho pomocného balíčku. Ovšem otázkou je, zda nasměřujeme tuto pomoc přímo na obyvatele Eritreje, anebo se zachová status quo toho diktátora spíše, než že pomůžeme obyvatelům. Jak zjistíme, že prostě tyto prostředky zase nepůjdou ve prospěch diktátorech? a hovoříme o azylu a sjednocování rodin. O tom bychom měli hovořit. To potřebují tito obyvatelé, ti, kteří byli oběťmi toho exodu z Eritreji. Proč nehovoříme více o tomto a neotevřeme více náš prostor pro to, aby tito lidé mohli dorazit k nám a mít takový průměrně důstojný život. Pane komisaři, já nechci, aby to vypadalo že prostě jenom my jsme ti bohatí, kteří jenom vytáhnou šek, aby ho dali jiným, aby ti jiní vyřešili problém. Děkuji vám, paní kolegyně. Nyní pan kolega Henko na jednu minutu. Já se domnívám, že všechno, co zde bylo řečeno, mohu podepsat. Zejména to, co právě pronesla paní Valenciano. My se zde zabýváme zejména eh, symptomem, eh, tentokrát v Eritreji, a e, tím je tedy jako skorumpovaný diktátorský systém, pro kterého člověk nemá žádnou hodnotu. A já jsem pro to, abychom se zamysleli nad možnými sankcemi proti této zemi. A to zejména jsem přesvědčen, že se musíme angažovat tam, kde ta osoba, která potlačuje celou svoji zemi, kde je nejzranitelnější. A proto eh, ti, kteří eh, se nemohou volně pohybovat, eh, jejichž eh, z majetek schovaný v zahraničí snažíme zmrazit a také ty, kteří posílají své příbuzné na elitní školy v zahraničí, tak na ty bychom se měli více zaměřit. Děkuji, pane Henkle. Nyní na dvě minuty pana, paní Beseda Bastarečiána. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Eritrea je jednou z těch zemí, kteří podepsali dohodu s Kotonou, že se obě strany eh, zavazují plnit eh, základní normy ve věci lidských práv. Demokratické volby tam neprobíhají od roku 1993 a v loňském roce eh, prezident Afeverky hovořil o tom, že by tu teoreticky mohl být demokratický systém a i by partajní systém, ale jak si to nefunguje. Rekrutuje lidi pro svou armádu, která trvá eh, neomezeně dlouho, zamezuje svobodu projevu, eh, svědomí a vyznání v podstatě financuje teroristické aktivity. Co pak potřebujeme ještě další nějaké důvody, abychom vyřešili problém v Eritreji? A máme v Itálii nevládní organizaci, která pracuje s těmito uprchlíky. Více než pět tisíc Eritrejců prchá každý měsíc do Evropy. A tato nevládní organizace zachránila několik stovek těchto Eritrejců a velká většina z nich eh, jsou mladí lidé kolem 15 let. Tito mladí hoši utíkají před tou vojnou, která je tam čeká. Čekají v Lampeduze a čekají tedy i na pomoc těchto nevládních organizací. Ta nevládní organizace nám říká, že eh, je zapotřebí, ani aby někdo vyslechl eh, to jejich křičení, protože je tam mučí úplně hroznými způsoby, pálí jim chodidla a podobně. A ta pomoc eh, nebo ta částka, kterou oni platí nejrůznějším trafikantům, pašerákům, dosahuje i několik desítek tisíc dolarů. Oni zachránili několik stovek z nich, ovšem ta naděje, aby tu se opravdu vyřešil tento problém, aby Eritrea eh, opravdu byla řádně řízena, jak o tom hovořil Ban Ki-moon dnes odpoledne, je třeba vyřešit otázku represe, nerespektování lidských práv a v tomto můžeme udělat něco my. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Besere Baserečea. A nyní paní kolegyně Veržiar na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat eh, všem politickým skupinám, které akceptovali, eh, které to, toto zařadili na pořad dne. Kartumský proces, nastartovaný za italského předsednictví, chce obnovit dialog eh, s, týkající se Eritreji, s Eritreou. Máme tady, tady byla vydána ta, to číslo ohledně hodnoty pomoci, pak to zmizelo toto číslo a předpokládá se teď pouze 120 milionů a pak vlastně 52 v důsledku chyby. Takže k čemu vlastně došlo? Jsou to lidé, kteří jsou druzí nejčastější, kteří překračují středomoří do Itálie. A budou to poz- tři eh, projekty financované v Eritreji. Měli bychom eh, bojovat s eh, obchodem s lidskými bytostmi. Tato vláda řekla, že ti, kdo provádí eh, toto pašování, jsou západní eh, novináři a eh, no, organizace občanské společnosti. Jak můžeme pracovat s takovými lidmi? Hrozí, že budeme financovat jenom novou vlnu represálií v zemi, kde už ani nelze spočítat počet uvězněných žurnalistů a politických vězňů. Musíme budovat um, soudní kapacity v této zemi, není tam vůbec ani žádný právní kodex, tak s kým chceme pracovat. A pak eh, osvětová kampaň. Opět, koho financovat? Děkujeme. Děkuji vám, paní kolegyně Veršát. Nyní na minutu a půl paní kolegyně z Děkuji, Dank u, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, ta dnešní debata na téma Eritreje je, byla umožněna díky tomu, že pan komisař Mimice prohlásil v Arubě, když hovořil o rozvoji Eritreje a zmínil částku na podporu pro boj proti vysoké míře uprchlíků pocházejících z této země. Pan komisař hovořil také o plánech na podporu rozvoje. V minulosti jsme také používali fond pro Eritreu a výsledky byly špatné, protože není možné vůči takové zemi, kde neexistují infrastruktury a kde občané nejsou jsou podrobeni vyloženě otrocké práci. Je to těžké, já chápu, že nyní je tu vůle se tak nějak pokusit ještě jednou uplatnit tyto prostředky, ale řekněme si, co pak za, za pět let budeme mít lepší výsledky. Pane předsedo, v době, kdy se my snažíme argumentovat tou podporou pro migraci, tak víme, že kdyby naše hospodářství bylo lepší, tak bychom mohli přijmout více migrantů. Ale proč, proč neinvestovat přímo do toho, že se svrhne tento režim a pomůže se lépe migrantům? Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní paní kolegyně James na dvě minuty. Thank you. Děkuji. Před devíti dny Nathan Gill ehm, na plenárním zasedání řekl, že rozvojový svět potřebuje eh, obchod, ne pomoc. Čili trade, not aid. A teď vidíme přesně ilustraci tohoto bodu. Eritrea má strašnou pověst, eh, pokud jde o svobodu tisku a lidská práva. V roce 2011 to země odmít, upřela vstup nezávislému eh, za, za reportérovi OSN, mohl zjistit. A Evropská unie vyzvala eh, prezidenta, aby eh, propustil reportéry, blogery a další. Ovšem Evropská unie trpí vlastním pokrytectví a iluzí ohledně toho, co může dosáhnout rozvojová pomoc. Evropská unie na jedné straně odsuzuje diktátory a pak dává zemím pomoc. Pak chce řešit migraci do Evropy. A takhle rozhazuje Evropská unie peníze bez jakékoliv zodpovědnosti. Velmi často pak uplatňuje sankce, které poškozují nevinné lidi a které eh, nijak necílí na skutečné výníky. Zpráva o ekonomickém eh, výkonu ukazuje, že eh, HDP vzrostlo o 2,1 eh, Tato země by mohla těžit zlato, měď, nikl a železo. Eh, mnohé země by si sněly o tom, aby měly takové bohatství, ale Eritrea teď potřebuje, aby byla přinucena eh, roz, diverzifikovat svoji ekonomiku. Lidé potřebují pracovní místa a potřebují možnost utéci, eh, osvobodit se od chudoby a rozvojová pomoc to neřeší. Musíme velmi obezřetně uplatňovat eh, rozvojovou pomoc a řešit, co za ní chceme. Já si myslím, že nepřijímáme optimální kroky eh, ke splnění těchto cílů. Děkuji vám, paní kolegyně James. A nyní na jednu minutu pan kolega Borgecio. Pokud se týče kritérií, jimiž je podmíněna pomoc a celá kooperační, kooperační politika vůči Africe, eh, to prostě je něco, co selhává. To bychom si měli říct jasně. My hovoříme o spoustě peněz pro Eritreu, ale dobře víme, že životní podmínky lidí v této zemi se nezlepší, poněvadž Eh, skončí v rukou nepříliš transparentních nevládních organizací. My jsme přesvědčeni, že veškeré fondy EU je třeba podrobit řádnému auditu a eh, to též by mělo platit pro projekty, pro projekty humanitární pomoci. Měli bychom Eh, zajistit to, že budou jasné cíle a transparentní. Mnohokrát bylo řečeno, eh, že také neeritrejci eh, se ucházejí o pomoc. Děkuji a nyní pan kolega Adaktuson. Pane předsedo, dnes v parlamentu hovoříme o rozvojové pomoci pro Eritreu a o zneužívání lidských práv ze strany eritrejského režimu. A chtěl bych připomenout i jedno číslo. Pět tisíc. V úterý 2. června uplyne 5000 dní od chvíle, kdy David Isaac byl uvězněn a zadržen v Eritreji. Jedná se o švédsko-eritrejského novináře, který je od roku 2001 za hrozných podmínek uvězněn bez jakéhokoliv soudu a bez kontaktu s vnějším světem. To je jeden z nejzávaznějších příkladů porušování lidských práv týkající se i Švédska. Je třeba skoncovat s eritrejským režimem. Spojené království a Kanada již eh, přistoupila k opatřením, a ukončil, eh, když eh, zabraňovala útokům na občany svých zemích prostřednictvím velvyslancům. Je třeba jim pomoci také dostat se pryč a musíme zastavit těm prostředkům, které směřují jako pomoc režimu do Asmary a do Eritreje. A je třeba, aby fungovala vyšetřovací komise OSN. Takže je třeba učinit, eh, co jen bude možné, jak skoncovat s tím nelegálním režimem. Eh, jsou to lidé, kteří platí za útoky, takže hovořme o efektivních sankcích vůči těm, kteří představují tento, eh, ten režim a napojme to na požadavky aby lidská práva byla opravdu uplatněna. Takže ještě jednou opakuji, pět tisíc, pět dní od zadržení a uvěznění novináře Davida Izaka a jejich věznice jsou plné nevinných lidí. A Evropská unie opravdu musí nyní něco udělat a musíme tedy zahájit sankce vůči tomuto režimu. Tak tu se Děkuji vám, pane kolego. A nyní paní kolegyně Kienže na dvě minuty. Pane předsedající. od počátku roku 2015 více než 10 tisíc eritrejských eh, uprchlíků dorazilo k břehům Itálie. Desítky tisíc eh, jedinců prchají z Eritreji a vystavují se tak nebezpečí, že padnou do rukou eh, bezohledných pašeráků. Těžko se hovoří o této zemi, aniž bychom viděli v tváře všech těchto zoufalých lidí, kteří eh, se dostávají k našim hranicím, k našim břehům. Musíme volat po demokratických volbách. Lidé eh, platí vlastními životy a krví. Musíme podpořit rozvoj této země. A proto, pane předsedo, humanitární pomoc jde na Eritreji. V rámci tohoto přístupu musí prolomit ticho. Musíme, musíme přivést vládu zpátky k jednacímu stolu, hovořit bez jakýchkoliv tabu, bez skrývání čehokoliv. Musíme podpořit zemi v demokratickém procesu je důležité zkontrolovat, co se s tou pomocí děje. Že skutečně dostává do rukou populace. Musíme také zajistit, aby humanitární pracovníci mohli provádět svou práci. Nesmíme eh, přehlížet potenciální dopady toho, co Etiopie a Eritrea v regionu dělají. Z moří se stávají hřbitovy. Někdy musíme být odvážní a musíme skutečně pustit do dialogu a přerušit ticho. Děkuji vám, paní kolegyně. Nyní pan kolega Ujazdovský na jednu minutu. Pane předsedo, děkuji vám. Evropa má své závazky vůči Eritreji, což je země, eh, který eh, se nachází v společenském rozvratu a pod vládou brutální diktatury. Eh, máme závazky o to silnější, že je to země, která se prošla také špatnou evropskou koloniální zkušeností. Nejednou se stalo, že svobodný svět se zabývá otázkami eh, lidských práv a stavu společnosti. A Eh, to tak je, eh, Na to má být, měli bychom pomáhat ne diktatoře, ale společnosti. A tuto pomoc je třeba pečlivě kontrolovat, poněvadž, eh, tak jak říkala paní Sargenty, je třeba si vyhodnotit vliv dosavadní pomoci. Neměli bychom utrácet marnotratně. Vytrvalost, systematičnost povede k dosažení cílů. Děkuji, pane kolegu Jazovský, a nyní paní kolegyně Spinelli na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Je důležité zastavit úprk migrantů a tady dochází k tomu, že diktatury jsou podporovány finančními prostředky a doufáme, že takto dojde, že takto zastavíme ten exodus. Byly tu nějaké zprávy o zlepšení demokratických práv v zemi, ale nikdo tomu nemůže věřit. Já bych, pane předsedo, navrhovala, abychom se snažili dostat do kůže a pocitů těch uprchlíků, co oni by asi chtěli říci Evropě a jestli se jim líbí dostat se do pasti těch eh, libijských uprchlických táborů nebo být podvedeni nějakým pašerákem. Já nevím, jak byste se cítil v takové situaci, ale vím, dokáží si představit, jak se cítí uprchlíci, kteří jsou takto on, odsouzeni, aby vlastně narazili na tu zeď, kterou Evropa vytvořila na jihu. Děkuji a nyní paní Sebájos. Děkuji, pane předsedo komisař a můj švédský kolega hovořili o Davidovi Izákovi, který je švédským novinářem a je uvězněn v Eritreji od roku 2001. Uplynulo 5000 dnů, to je téměř 14 let, tedy 13 let, několik měsíců. A je to jediný občan EU, který je uvězněn na základě jeho eh, svědomí eh, švédská strana apelovala na diplomatické postupy, ale zatím nedošlo k jeho propuštění. V roce 2009 prezident Afverky řekl, že nezamýšlí uspořádat nějaké soudní řízení a že všechno co, to, co argumentovala švédská strana, nebylo relevantní. Takže není ohledně pomoci. Švédsko není pro tu rozpočtovou podporu. Uh, a, a já si tedy říkám, tedy komise, co hodláte udělat proto, aby evropský občan byl propuštěn z eritrejského vězení? Děkuji. A nyní na minutu pan kolega Epitideos. Děkuji vám, pane předsedo. Jedna z afrických eh, zemí, s nimiž se Evropská unie snaží posilovat své vztahy. Eritrea, která přitom um, systematicky porušuje lidská práva. Případ Eritreji jasně ilustruje uh, ducha zahraniční politiky Evropské unie. Jménem uh, dílčích zájmů chceme zlepšovat vztahy se státy, které mají nedemokratické vlády, které porušují demokratické zásady a to zcela očividným způsobem. E, tyto země mají strategický význam pro Evropskou unii, jak se zdá, ale co je horší, my chceme zapojovat různé země jako Turecko, Firom, Albánie, dokonce je chceme přizvat, aby vstoupili do Evropské unie. Jediné, čeho docílíme touto taktikou, je, že snížíme e, renomé Evropské unie. Pokud chceme naopak zvýšit prestiž Evropské unie, musíme být strážci zásad. Děkuji, eh, paní Frunzulika. Pan Frunzulika. Děkuji vám. Evropská rozvojová pomoc musí mít za cíl dostat se k těm nejpotřebnějším. Evropská delegace musí monitorovat využití této pomoci. Je jasné, že na základě článku 8 dohody z Kotonu musí být monitorováno dodržování lidských práv ze strany vlády. Zase, že eh, vyšetřovací komise OSN z té se nedostalo vůbec žádná spolupráce od eritrejského režimu a dokonce neměli přístup do země, což vyvolává pochybnosti ohledně snahy strojnásobit pomoc Eritreji. Zdá se, že nejsou žádné doklady ohledně změn na politických práv v Eritreji, takže bychom měli přehodnotit tento balíček, dokud nezíská Eh, vyšetřovací komise OSN přístup do země. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A nyní pan eh, Demesmáker na jednu minutu. Pan eh, belgický státní sekretář sdělil v rádiu, že po žádosti o azyl z Eritreje a Etiopie eh, se oproti eh, stejnému měsíci loňského roku zdvojnásobily. Ale jsou tady další faktory. Mnozí z uprchlíků eh, hynou na moři. A v Belgii sice uznáváme mnoho uprchlíků, nicméně jsou to ti šťastnější, kteří se sem vůbec dostali. Mm, Belgie přitom není zemí, která by eh, uhačovala situaci nějak výslovně hodně. Já tedy musím eh, říci, že ten eh, režim v Eritreji, ten je mi odporný. Podporu lidem ano, ale podporu tomuto režimu v žádném případě. Děkuji, pane kolego. Nyní paní kolegyně Houtala na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste řekl celkem správně, že izolace nenapomáhá lidským právům. Ovšem otázka je, jak tuto izolaci překonávat a jak pomáhat, jestliže ten režim patří těm nejrepresivnějším na světě. Je to eh, přitom země, která by mohla být ve stejné lize jako Turkmenistán nebo Severní Korea, co se izolovanosti týče. Eh, nicméně je třeba se zaměřit eh, na možná určité inovativní způsoby rozvojové pomoci, například eh, my máme Mezinárodní federaci eh, neslyšících a ti třeba eh, jsou schopni kooperovat dokonce eh, se svými mm, přáteli v Koreji, v Severní Koreji. Čili od ní bychom se mohli poučit. A pak tady mám ještě otázku. Máme mezivládní úřad pro rozvoj Eh, spolupráce s těmito zeměmi. Funguje také v tomto regionu? Děkuji vám. Nyní pan kolega Štýger na jednu minutu. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eritrejský eh, respektive naši lidé trpí Eh, vysokými daněmi a nízkou životní úrovni a do, dokážete si představit, jak se cítí, když nám tady po stovkách tisíc eh, přibývají lidé z je se možná nejskorumpovanější země na světě, eh, která je naprosto na konci, pokud se týče řebříčku pro svobodu tisku a podobně. Jak to mám svým lidem doma vysvětlit? Děkuji, pane kolego Štuchere. A nyní na jednu minutu paní kolegyně Gomeš. Děkuji. Mučení a zadržení švédského obyvatele Izáka v roce 2001, závažná porušování, omezování svobody projevu. To je běžné v Eritreji. Neprobíhají tam volby od nezávislosti v roce 1993. Ústava nikdy nebyla uplatněna, politické strany jsou povoleny. Také nucené práce a povinná vojenská služba na dobu neomezenou vede obyvatele k úprku ze země a hledají útočiště v Evropě, protože sousední země nutí pobývat v uprchlických táborech, které mají naprosto degradující podmínky. Evropská komise proto, aby zachovala tyto lidi ve své zemi, zamýšlí strojnásobit podporu na rozvoj, ale jak je možné zajistit rozvoj, když si nebereme v potaz zároveň i tu neexistenci demokracie, kterou provádí prezident Averky je opravdu zvláštní tento nedostatek strategické vize ze strany Evropské unie, protože máme důkazy o tom, že naprosto pohrdají základními principy demokracie a jenom proto, abychom se zbavili uprchlíků ve Středomoří. Toto je naprosto slepý plán plítvání penězi. Děkuji a nyní kolega Pancery na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že Eh, ta pomoc eritrejskému eh, lidu, to je jeden z největších protikladů, co se týče rozvojové politiky Evropské unie. Na jednu stranu nám chybí zdroje na podporu této země, když se snažíme zabrzdit tomu exodu uprchlíku, jenže na druhou stranu to děláme vůči zemi, kde jsou naprosto pošlapávána lidská práva. A jak z této slepé uličky vyjít zpět? dopřáváme jim nějaké prostředky těm nejvíce postiženým, ale jak zajistíme, že ty prostředky dorazí těm pod udělat, eh, podmínit eh, ty eh, veškeré jednání a mít tu dostatečnou kontrolu veškerých aktivit Evropské unie v Eritreji a také žádat okamžité splnění všech kapitol týkajících se lidských práv. Pouze za těchto podmínek bude možné podpořit tento návrh Evropské komise. Děkuji, pane kolego Bancari. Eh, tím jsme došli ke z eh, konci seznamu eh, zapsaných řečníků. Eh, přistupujeme ke Catch the Eye a já tedy dám slovo všem těm, kteří zatím mají zájem, ale už někoho dalšího. Paní kolegy McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Musíme hovořit o Eritreji. Musíme hovořit o všech zemích, které trpí korupcí, kde jsou lidé vězněni. Nemůžeme je opustit a opravdu tady jsme mezi Skylou a Charybdou. Byl tu návrh, jak můžeme v těchto případech jednat, aniž by došlo k odsávání prostředků k skorupovaným eh, účelům. Slyšeli jsme od eh, etiopského eh, předáka tady, jak řeší, ehm, jak se vyrovnávají s Boko Haram. Potřebují pomoc pro lidi bez přístřeší, lidi bez potravin, bez vody. A e, tady správně zaznělo, jak jste řekl, pane komisaři, že musíme tyto problémy vyřešit, jinak budou pokračovat migrační tlaky. Takže je v našem zájmu, abychom e, řešili tyto problémy přímo v terénu. A i když naše politiky selžou, musíme se snažit. Musíme se snažit zlepšit životy těch, kteří jsou jim dot, problémy dotčeni. Děkuji, paní McGuinness. A nyní kolega Kaputo. začení eh, porušování lidských práv Eritry, ta situace měla dopady i v Evropské unii, protože čelíme eh, masové migraci. Je to druhá nejvýznamnější země původu eh, migrantů hned po Syrii. Dotčeni jsou mnozí muži, ženy, mladí lidé i děti. Je to opravdu naléhavá citlivá záležitost. je OSN hovoří o porušování lidských práv. Podle zprávy OSN jsou tu eh, problémy s tím, že mnohé další zemi, země využívají záminky lidských práv k tomu, aby kontrolovali veškeré aspekty života eh, obyvatel. Čili pomoc je důležitá, ale zároveň nemůže být nepodmíněná základní práva svobody musí být dodržovány. Yes. Nyní pan kolega Marias. Eritrea, vážený pane předsedo, eh, je v Africe na prvním místě, pokud se týče eh, uvězněných eh, žurnalistů. V průběhu arabského jara byl vypnut internet. Země je už 20 let eh, ve stavu staného práva. Panuje podvýživa, chudoba a lidé utíkají a přicházejí jako uprchlíci do Řecka a jinam do Jižní Evropy. musím říci, že rozvá pomoc EU musí pomáhat chudým, nikoli oligarchům e, v režimu. E, ti si musí uvědomit, že EU přestane podporovat tuto zemi, pokud okamžitě neskončí porušování lidských práv. Děkuji vám, pane kolego Mariasi. ještě eh, jste měl eh, pár vteřin navíc, ale mluvil jste příliš rychle, proto jsem na vás klepal. Nyní pan kolega Jehovčič. Takže Eritrea je skutečně Severní Koreou Afri- afrického kontinentu. To je diktátorský stát, který nedodržuje vůbec lidská práva, to dobře víme. Jsme si vědomi toho, co se v této africké zemi děje. A e, žádá si to od nás, abychom e, vyvážili naši politiku. To, co e, komisař Mimica řekl ve svém projevu, je velice důležité. Ta vyváženost nemá rozhodně zpřístupňovat žádné finance režimu, ale zajistit finance, které tím či oním způsobem pomohou populaci zlepšit životní podmínky a předejí tomu, aby se pouštěli do o, překračování Středomoří. Děkuji vám, pane Kolkovčiči, a nyní paní kolegyně Petý. Situace v Eritreji opravdu vyvolává, je skutečně alarmující. V podstatě Eritrea ještě předčila Severní Koreju, pokud jde o míru cenzury a zemi bez svobody projevu, kde je nejvíce uvězněných žurnalistů v Africe. Ale nejde jenom o žurnalisty. Jsou tu eh, pronásledováni také představitelé několika náboženství. Je to země, která je na hranici chudoby. Je tu například eh, vojenská služba na neomezeně dlouhou dobu a další porušování lidských práv, proto 4 miliony Eritreanů opustili svoji zemi. V roce 2013 například emigroval celý fotbalový tým. A Eritrejci raději eh, umírají při snaze uniknout z této země, než aby žili v těchto nelidských podmínkách. Od eh, ledna 14 tisíc uprchlíků z Eritreji dorazilo do Itálie na eh, tedy těch vratkých eh, plavidlech a Evropská unie to musí řešit. Děkuji, pan kolega Kelly. Já už nějaký čas eh, volám potom, abychom přehodnotili rozvojovou pomoc zejména pro země skorumpované, diktátorské, autokratické a Eritrea je přesně tímto případem. Eh, situace trvá od roku 1991, není tam ústava, soudnictví, žádné volby, žádná svoboda tisku. Eh, v podstatě vede tabulky nesvobody. Takže co s tím uděláme? My bychom měli skutečně se snažit pomáhat eh, uprchlíkům a eh, zajistit jim nebo umožnit jim alespoň nějakou kvalitu života a alespoň tedy eh, zajistit to, že mm, aspoň ta nejzákladnější lidská práva budou respektována. Děkuji, pane kolego Kelly. A nyní pan doktor Šváb jako poslední. Eh, vážený pane komisaři Eritrea, pro nás jako EU je pro nás velkým dilematem. Na jedné straně je zřejmé, že eh, nemůžeme mlčet eh, k porušování lidských práv a další věcem, o kterých tady byla řeč. A samozřejmě otázka je, zda poskytovat takové zemi rozvojovou pomoc. Na druhé straně ovšem máme velký zájem o to, abychom lidem, kteří tam musí žít v obtížných podmínkách, eh, abychom těmto lidem dali jakousi perspektivu, aby zůstali eh, ve své zemi, eh, měli výhledy do budoucna a nedávali se v plen různým převaděčským bandám. Proto, pane komisaři, musíme nacházet vyváženou odpověď. Nemůžeme pouze zvyšovat rozvojový rozpočet, ale je třeba také eh, napomáhat o tom, tomu, aby tento eh, režim eh, pocitoval tlak na zlepšení situace. Děkuji vám, pane kolego Švábe, tím tedy končí Catch the Eye a na závěr teď promluví ještě pan komisář Nimica. I agree. Pane předsedo, dámy a pánové, já souhlasím s tím odsouzením diktátorského režimu zneužívání lidských práv, o kterém jste tu hovořili e, ve vztahu k Eritreji. Měli bychom mít na paměti složitý kontext, ve kterém nyní se pohybujeme a máme dvě možnosti. Buď pozastavit veškeré pomocné programy, anebo se zapojit do lepšího zacílení té potřeby nasměřované těm nejpotřebnějším. My v tom stanovisku doufáme, že je mnohem lepší se i nadále eh, zapojit do řešení této situace v Eritreji prostřednictvím různých nástrojů. Sledujeme velice pozorně vývoj lidských práv v Eritreji. Já jsem si do, velice dobře poznamenal vaše výzvy a návrhy. Ehm, máme ehm, zhodnocení ehm, vývoje v e, Eritreji, co se týče uvolňování prostředků z 11. finančního plánu podpory. Přejeme si vyřešit potíže s migranty. A jsou tu také návrhy na lepší využití regionální spolupráce a také otázka mezinárodních či evropských sankcí vůči eritrejskému režimu. Neměli bychom nikdy zapomínat na to, že naším hlavním cílem je vy, vylepšit život populace a přispět tak stabilizaci v zemi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. Tím končí debata na toto téma. A k dalším bodu se dostáváme právě nyní a je to prohlášení Rady a Komise ke kybernetickým útokům proti sdělovacím prostředkům a o nové úrovni ohrožení kybernetické bezpečnosti. A jako první dávám slovo paní ministřině Kalněnu na Švice.